rozpravu a hlasovat se bude dnes ve 12 hodin. Nyní tady máme zprávu o šestém rámcovém programu pana Lajnena a o stanovení priorit pro sedmý akční program pro životní prostředí, lepší životní prostředí pro lepší život. A nyní požádám pana zpravodaje Joa Lajnena, pane předsedo, pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové. Evropský parlament chce se chce sedmý rámcový program Evropské unie, e, když jsme se šestým programem, který končí e, v tomto roce v černu, by nemělo smyslu, kdybychom s ním přestali, přestali s tím pokračovat, abychom také zlepšili životní prostředí v Evropě. Ovšem sedmý program nesmí kopírovat ten šestý. Dospěli jsme dále, výzdy jsou větší. U sedmého akčního programu potřebujeme nový horizontální horizontální přístup ve všech ostatních politikách. Máme tady systémová rizika, pan komisař je právě jmenoval, klimatické změny, ztráta biodiverzity, nedostatek zdrojů. To jsou všechno výzvy související s tím, že je není možné vyřešit jenom klasickou ekologickou politikou. Potřebujeme k tomu jiná portfolia. Všechny ostatní politiky EU, zejména energetická a dopravní politika, zemědělská politika, politika rybolovou, politika soudržnosti, ale zejména hospodářská a finanční politika. A na to bych chtěl klást největší důraz. To je ten nejobtížnější Eh, díl, jak přimět ministry hospodářství a financí k tomu, aby zavedli do svých odvětví ekologii, ekologii jako hlavní směr. Eh, ve zprávě máme 80 odstavců s návrhy k obsahu a postupu pro sedmý rámcový program, kde se odrážejí také požadovky pro, pro odbourávání ekologicky škodlivých eh, subvencí. Musíme také internalizovat externí náklady, aby se snížily ceny a musíme silněji prosazovat princip, aby platil mm, ten, kdo zapříčiní poškození životního prostředí. Potřebujeme monitorovat trvalou udržitelnost v evropském semestru Máme tady celou řadu dalších nápadů, které jsme zakotvili ve zprávě. Celkem ekologická stopa v Evropě je příliš vysoká. Když všech 7 miliard lidí dnes a 9 miliard lidí uprostřed století budou používat tolik e- energie a tolik zdrojů jako my v Evropě, nebudeme potřebovat, nepotřebovali bychom jenom jednu planetu, ale dvě planety. A víme, že máme meze v planetě, co se týče disponibility zdrojů a proto je třeba, aby spotřebovávání zdrojů bylo extrémně zredukováno. A sedmý rámcový program musí otevřít dveře pro zelené hospodářství, pro zelenou politiku účinného nakládání se zdroji. Musíme klást zvláštní důraz na okolí měst. Celá řada lidí s přibývající měrou žije v městských aglomeracích na okrajích měst. A tady můžeme zavést příklady, jak hospodařit se zdroji zelená města, to by měl být cíl Evropy, a již tady proto existuje celá řada příkladů a nejlepších postupů. Ochrana životního prostředí by měla sloužit samozřejmě také ochraně zdraví lidí a integrace ochrany životního prostředí, ochrany zdraví v sedmém programu musí vzejít jako jasné poselství z tohoto programu občanům a myslím si, že pak bude také akceptován. A myslím si, že tady máme ještě několik nedostatků, protože máme ještě příliš velké znečištění vzduchu, zatížení hlukem je enormní, to je bod, na který se stále zapomíná v ekologické politice, stále je podceňován. Máme tady celou řadu jedovatých chemikálí, které se dostávají do životního prostředí, ohrožují zdraví a čelíme novým výzvám v souvislosti s nanomateriály a dalšími materiály, které je třeba bedlivě proskoumat. A dámy a pánové, i ty nejlepší programy a zákony nám k ničemu nepomohou, když je nebudeme provádět. A sedmý rámcový program musí skutečně dohnat ten deficit šestého. Evropa musí vyslat poselství světu, že potřebujeme trvale udržitelné řízení, jinak lidstvo na této planetě Země nepřežije. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane kolego, a nyní má slovo pan komisař Potočník. Thank you, president. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci, chci poděkovat panu Leinenovi za práci odvedenou na této zprávě. Tato zpráva přichází v pravý moment. Jak víte, komise už má napilno v přípravě sedmého akčního programu, který chce schválit do konce tohoto roku. Mohu říci, že mnoho konceptů, které jste zmínil vy, pane zpravodaj, ve svém úvodu jsou i koncepty, které jsou zohledněny v návrhu komise. My předpokládáme, že budou součástí budoucího sedmého rámcového programu. V rámci šestého akčního programu environmentální politika v EU byla náležitě konsolidována. Nyní máme už legislativu, která pokrývá všechny oblasti, kromě půdy, a v mezidobí jsme vyvinuli celou řadu nových iniciativ, zejména iniciativy o klimatu, biodiverzitě a efektivitě využívání zdrojů, které stanovují cíle pro eh, období do roku 2020 a eh, jsou příspěvkem do strategie EU 2020. Eh, nová, nový akční program by měl toto všechno združit do jednotného rámce. Musí se zároveň dívat i za rok 2020 a vytvořit podmínky, které zajistí nízkouhlíkovou zdrojově efektivní společnost, která bude mít dostatečně chráněné hodnoty a bude zajišťovat eh, obnovení přírodních zdrojů. V tomto, eh, pro tento cíl je důležité zajistit vytváření aktu, a, eh, adekvátních politik a rozšiřovat dopady těchto politik do ostatních sektorů. Jsem velice rád, že první priorita eh, ve eh, vaší zprávě přesně toto zmiňuje. Jak víte, eh, byla to i má hlavní priorita při mém slyšení v tomto parlamentu na začátku mého mandátu. Problémy při implementaci jsou hlavním problémem získávání prospěchu, které předpokládáme z environmentální legislativy. Stojí nás zhruba 50 miliard euro ročně, vedou k distorkcím jednotného, jednotného trhu a znamenají, že vypořádání se s problémy životního prostředí budou v budoucnu ještě dražší. Tyto výzvy se však sami nevyřeší. Minulý měsíc komise představila koncepty o, o možnostech zlepšení této situace, eh, které pak budou dále rozvinuty v sedmém akčním programu. Souhlasím také s tím, že sedmý akční program se musí soustředit na příspěvek environmentální politiky pro lepší zdraví a blahobyt občanů. Je nutné dělat ještě více pro boj s znečištěním životního prostředí, to se zatím náležitě neřeší a jsou zde zdále obavy o to, že naše stávající rámcové programy eh, nezohledňují dobře nově vznikavší rizika. Tuto oblast je třeba dále proskoumat. Eh, dále je potřeba zrevidovat legislativu o ovzduší a kvalitě vod které nám pomohou při tvorbě politik do budoucna. Souhlasím s vámi, že městské prostředí je také velice důležitý rozměr naší environmentální politiky. Sedmý akční program, program by měl podporovat eh, snahy městských komunit o to, aby tyto hrály eh, vedoucí roli při vývoji těchto politik. Záměr environmentální politiky také eh, musí eh, zohledňovat výsledky konference Rio plus 20 a musí zahrnovat opatření o včasné implementaci mezinárodních závazků EU podle FCCC OSN. Potřebuje mít, potřebujeme mít eh, klimatickou aktivitu konzistentní s tím, abychom se snažili dosáhnout um, um, maximálního cíle zvýšení teploty 2 stupně Celsia oproti pre, preindustriální době. Sedmý akční program musí také eh, znamenat eh, přechodový rámec eh, na přechod na bezuhlíkové hospodářství po roce 2020. To jsme zahájili nízkouhlíkovou cestovní mapu, která nastavuje hlavní směr pomocí různých milníků a pomocí identifikace jednotlivých technologií a nástrojů, které můžeme v tomto smyslu používat. Je nutné zajistit aktivitu všech zúčastněných stran, jen tak tyto programy budou úspěšné. Je potřeba mobilizovat zúčastněné strany a to na všech úrovních a ve všech relevantních sektorech. Zkrátka všichni musí odvést práci, která jim přísluší. V této věci spolehám na vaši podporu. Těším se na dnešní rozpravu a ještě jednou vám děkuji za předloženou zprávu. Díky. Děkuji panu komisaři Potočníkovi. A nyní za výbor pro regionální rozvoj kolegyně Dančila. Děkuji. Ochrana životního prostředí a zachování životního prostředí pro budoucí generace musí být neustálo obavou všech lidí na světě. E, ekologická politika musí zohlednit veškeré zájmy společnosti a mnohé organizace pro ochranu životního prostředí to jasně ukazují. Jde o cíle v oblasti životního prostředí a jde také o to, že nechceme a nesmíme pomocí těchto cílů omezovat či snižovat konkurenceschopnost. Je třeba, abychom postupovali harmonizovaným způsobem na evropské úrovni a rovněž zohlednili specifika na regionální a národní úrovni. Evropa potřebuje aktivní environmentální politiku, která dostane všem výzvám ekonomického pohledu potřebujeme lepší přehraniční spolupráci, zejména se zeměmi, které nejsou členy Evropské unie. Přehraniční, přeshraniční znečišťování totiž existuje a příroda a ekosystémy se musí chránit také přeshraničně, nezávisle na tom, kde se nacházejí. Blahopřeji panu zpravodaji za jeho přístup. Děkuji mnohokrát kolegyni Dančila a nyní řečníci ve jménu jednotlivých frakcí. Začíná kolega Franco. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři, pane zpravodaji, děkuji za společně uskutečňovou práci. Evropská unie potřebuje manifest společnou vizi, společné evropské politiky zaměřenou na ochranu životního prostředí za mes roku 2020. Je třeba, abychom skutečně zavedli synergie do současného, do, do nového finančního rámce. Tento program by měl být eh, koherentní a měl by skutečně znamená ta harmonické skloubení všech politik, ať se to týká zemědělské politiky, rybolovu, zdraví, dopravy, regionální politiky a zprávy měst i regionální e, společné politiky Evropské unie musí mít skutečně dlouhodobé strategie a opustit Eh, krátkodobé strategie. Je třeba, abychom eh, také byli činní, ne abychom pouze reagovali. Potřebujeme účinně využívat naše zdroje a lépe uplatňovali eh, náš přírodní kapitál. Musíme investovat do trvalé udržitelné ekonomiky, do růstu, do konkurenceschopnosti a do vytváření nových pracovních příležitostech je třeba zaobírat se správně recyklací ale také správným směrem nasměrovat produkci ekologických výrobků a správnou konzumaci potravin je třeba, abychom využili eh, naši strategii jako opravdovou politiku a aby tato politika byla skutečně také srozumitelná správním eh, lokálním i regionálním orgánům a srozumitelná našim občanům protože evropská legislativa se nesmí stát žádným trestáním. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám, pane kolego, a nyní paní kolega Ovskok na dvě minuty. Herr talman, herr Kommissionär, eh, Det tioåriga miljöhandlingsprogrammet har bidrag... Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám, eh, pane komisaři. Ten desetiletý environmentální program nám pomohl vidět propojení mezi životním prostředím a zdravím. E, vedl také k mnoha legislativním opatřením ohledně chemikálí, pesticidů a kvality vod. Na to můžeme být pišní, ale nelze usnout na vavřínech. Je nutné zajistit, aby do budoucna byla lepší koordinace mezi politikou pro životní prostředí na straně jedné a mezi jejím eh, skutečným uplatněním v reálu na straně druhé. Teorie je hezká věc, ale potřebujeme praxi. Rovněž je nutné být dostatečně ambiciozní. Já doufám, že sedmý akční program bude dostatečně ambiciozní bez ohledu na hospodářskou krizi. Možná právě kvůli hospodářské krizi je potřeba míti takovéto vysoké ambice protože tento program může stimulovat hospodářství, může stimulovat růst i zaměstnanost. Proto je důležité provést určitý mainstreaming životního prostředí do všech oblastí politiky. Je nutné zajistit, abychom eh, neměli programy podpory, které budou poškozovat životní prostředí. Je nutné zajistit, že když vstupujeme do obchodních nebo smluvních vztahů mezinárodní, na mezinárodním poli, budou s těmito vztahy souviset i velice přísné environmentální normy. Ochrana životního prostředí není něco volitelného, doplňkového, nemá to být jakási příloha běžné politiky. Politika pro životní prostředí musíme vnímat jako pomyslné kvasnice v těstu, které nám pomohou růst. A sedmý akční program toto musí jasně demonstrovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní kolegyně Ulskok a nyní paní kolega Gebrandy na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pan komisař hovořil právě o neformální radě pro životní prostředí, který se konal v Dánsku. Já bych tady chtěl citovat z tisku. Neexistuje žádné jiné východisko z hospodářské krize než zelená ekonomika, která podpoří rozvoj nových zelených technologií. Musíme lépe využívat zdroje, to chrání přírodu a chrání to biologickou rozmanitost. budeme tímto způsobem schopni mít Evropu konkurenceschopnější a trvale udržitelnou. Panu komisaři, panu dámskému předsednictví bych chtěl poblahopřát za a také panu Gebrantimu za tuto skvělou zprávu, která je obsahuje opravdu mnoho vizí. Je to po dlouhé době to nejlepší, co jsem slyšel ze strany rady Já doufám, že to bude realizováno. V naší debatě jsme hovořili o biologické rozmanitosti. Příští týden příští týdnech na plénu půjde o obdobné věci. Sedmý akční program stanovuje priority a také pro EU 2020. To je důležité, potřebujeme cíle, ukazatele a opatření a dokonce hledíme až za rok 2050 a vytváříme základ pro zelenou Evropu. Neformální Rada pro životní prostředí k tomu již přispěla. Sedmý akční program pro životní prostředí musí být um, vše zahrnujícím rámcem, v rámci kterého uh, přistoupíme ke všem opatřením, které jsou nutná, protože pouze tak udržíme Evropu pro naše děti. Děkuji panu zpravodaji Lajnenovi za skvělou práci, kterou odvedl a požaduji, či vyzývám komisi, aby si pospíšila s novým návrhem. Přechod od 6. programu k 7. programu musí probíhat dobře. Dnes jsme konstatovali, že zde v parlamentu máme skvělé myšlenky, které předložíme. Děkuji kolegu Gerbrandimu a nyní na dvě minuty kolega Eichhout. Děkuji, pane předsedající. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za tuto zprávu o sedmém akčním programu. A rovněž my zelení jsme toho názoru, že Sedmý akční program je něco, co nutně potřebujeme pro naše životní prostředí, zejména pan Gerbrandy, eh, který to, jak si dal do souvislosti s vizí EU 2020 a také 2050, eh, v jaké Evropě chceme žít. Nemáme zde formu v tom smyslu, jak zelená bude Evropa, protože pouze pokud Evropa bude zelená, pokud pouze v případě, kdy budeme efektivně zacházet s přírodními zdroji, tak z dlouhodobého hlediska přežijeme. A my potřebujeme jít tímto směrem, potřebujeme vizi a akční programy. A již nyní musíme uskutečnit konkrétní kroky a proto podporujeme hlavní téma zprávy implementace, integrace a internacionální dimenze. Rád bych se krátce vrátil k implementaci. Nyní vidíme, jak důležité je uplatňování, realizace. Podívejme se na to, co se děla, děje v Severním moři, ve vrtech, které se týkají plynu. Dobře víme, jak to vypadá v Nizozemsku. Ehm, tady nedokážeme chránit naši přírodu a potřebujeme nátlak ze strany Evropské komise. A to ukazuje, jak důležité je právě uplatňování, realizace, integrace a zelená ekonomika. To je důležité. Je nutné, aby každý přispěl svým dílem. Nemůžeme zohledněnovat pouze HDP, potřebujeme ukazatele, které půjdou dál a já vyzývám komisi, aby to celé ještě více urychlila. To je ten správný přístup za nad rámec HDP Bion. Pro rok 2030 potřebujeme více cílů než pouze cíle v oblasti CO2 potřebujeme úspory energií a potřebujeme obnovitelné energie a na závěr internacionální dimenze. To, co děláme v Evropě, má dopady na země v třetím světě, protože bez těchto zemí nebudeme mít celosvětově zelenou ekonomiku a proto musíme v rámci RIA plus 20 uskutečnit ty správné kroky. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám a teď pan kolega Paška na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Civilizační zásahy do ekosystému způsobují neodvratitelnou neodvratné ničení životního prostředí a jeho poškozování a proto tomu musíme zamezit. Šestý environmentální rámcový program, který nám dával rámec pro ekologickou politiku, končí v červnu tohoto roku a proto je třeba, abychom se zaobírali pokračováním a kontinuitou evropské environmentální politiky. V sedmém programu bude nezbytné podle dosavadních zkušeností více zdůraznit nutnost životních předpisů v postupném začlenování environmentálních cílů do všech sektorových politik. Větší důraz budeme muset položit také na ochranu životního prostředí. Širší tematické strategie by se měly zohlednit v právních předpisech s definovanými cíly a harmonogramy, aby bylo možno účinně kontrolovat jejich důsledky a vyhodnocování. Při globální ekologické politice bychom měli vytvořit specifické ekologické politiky, které by zohledňovaly specifické charakteristiky v těchto ekosystémech. V každém případě sedmý ekologický rámcový program je specifičtější, účinnější, abychom lépe uskutečňovali politiky Evropské unie. Děkuji vám, pane Paško. A teď eh, Budeme pokračovat v seznamu řečníků. Pan na dvě minuty. Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, v akčním programu pro životní prostředí jde o to, jak se stanovit střednědobé a dlouhodobé cíle v oblasti eh, politiky životního prostředí. Nicméně obsah šestého akčního programu pro životní prostředí ukázal, že to je eh, daleko od našich očekávání. Je to První akční program, který byl schválen v rámci kodecize Evropskou radou a Evropským parlamentem, jde tady o to, jak zachovat rozmanitost, jak bojovat proti klimatickým změnám, zajistit eh, kvalitu života a tyto cíle nemůžeme dosáhnout, dokud tyto cíle nebudou patřičným způsobem naplňovány členskými státy. Když se podívám do této zprávy, tak tady vidím, eh, že je zmiňována strategie do roku 2020 o udržitelném eh, růstu. Eh, hovoří se tady o zelené Evropě. A ani to nedokážu vyjmenovat, protože by na to nezbylo dost času. Nicméně kromě strategií a akčních plánů potřebujeme také legislativu, která zajistí koordinaci mezi různými politikami. Tyto, tato pravidla by neměla vést eh, k byrokratické zátěži, ale umožnit společenský rozvoj. Jenom potom mohou tato pravidla být implementována. Takže mám jiný názor než pan zpravodaj, který říká, že ten akční program musí působit horizontálně, ale já říkám ne. Musí eh, působit sektorově. Nemůže to být eh, spousta věcí, které nejsou eh, slučitelné a harmonizované. Tam se, tím se daleko nedostaneme. Děkuji vám, pane Schnellharte. A teď paní Merkis na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu Leinenovi za jeho zprávu. A za to, že se ve zprávě soustředí na implementaci a integraci. A děkuji také komisaři za tu práci, kterou na tomto tématu odvedl. A pan Leinen má pravdu, když říká, že zde nejde jenom o životní prostředí, ale také o veškeré další součásti našeho hospodářství. Doprava, zdravotnictví a tak dále. Obecně zde hovoříme o hospodářské politice, protože politika životního prostředí je součástí hospodářské politiky dneška i budoucnosti. Je zde několik otázek, které mě znepokojují. Často začínáme s velkým nadšením, využíváme nové technologie, které se ne vždycky dostatečně eh, testují a poté nepřinášejí eh, výsledky, které očekáváme. Soustředíme se zde také na biomasu. Eh, v budoucnosti, doufejme se, budou biologická paliva a biomasa mnohem více využívat. V současné době se eh, ale mnoho půdy využívá na produkci biomasy, když by mohla tato půda být využívána pro jiné účely. Eh, myslím si, že se musíme soustředit na implementaci. Jak budeme eh, nakládat, přistupovat k biomase? aby náš přístup byl udržitelný a aby vedl ke snižování emisí CO2, aby nedocházelo ke zvyšování spotřeby vody. A samozřejmě nanotechnologie jsou také e, důležitým tématem. Děkuji. Nyní paní Rýs na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu Lajnenovi, našemu zpravodaji, který poukázal na důležitost životního prostředí Samozřejmě je to něco, čemu věnujeme vysokou pozornost a nebylo to jednoduché. Je to období veliké hospodářské krize, problémů, které zde máme, samozřejmě i v národních politikách nebo i v médiích. Například francouzské prezidentské volby jsou takovým příkladem. Ano, budeme muset dostat svým závazkům více koherence, je to článek 3 usnesení Ráda bych řekla, že zde máme jurisprudenci, která je k dispozici. To znamená, že nebudeme subvencovat ty produkty, které mají špatný negativní dopad na biodiverzitu a na životní prostředí. A dále nesmíme zapomínat, že zde jde i o záležitost životního prostředí a zdravotnictví. Od roku 2003 už hovoříme o tomto rámcovém programu, který se dotýká i zdravotnictví. Růz, hovoříme zde o chemikáliích, o různých produktech, které mají negativní dopad na životní prostředí. To znamená, musíme bojovat i proti této záležitosti, musíme bojovat proti nemocem, jako jsou chronické nemoci, jako je například rakovina nebo e, různé dýchací problémy. Děkuji. Mnohokrát děkujeme paní Rýs, nyní paní Hasi na jednu minutu za slovo. Milí kolegové, ráda rád bych poděkovala panu Lajnenovi za úžasně odvedenou práci. Už jsem se o tom zmínila. Sedmý Evropský program pro životní prostředí musíme přijmout co nejrychleji. Myslím si, že je smutné, že o něm hovoříme až nyní. Došlo k rozhodnutím, které byla přijata, které mají dopad na životní prostředí. Jedním z takových rozhodnutí je rozhodnutí, které se týká zemědělské oblasti, má to dopad na biodiverzitu i na naše vody. Takovým příkladem je Balské moře. O budoucnosti tohoto moře budeme do velké míry rozhodovat společnou zemědělskou rozhodnutím v oblasti eh, společné zemědělské politiky. Je to jedno z moří, které je nejvíce znečištěné ve světě a na, na, mm, toto má dopad na příklady zemědělství, fosfor, nitráty, které se dostávají do našich moří, do našich eh, řek, pokud nedojde ke snížení tohoto obsahu těchto škodlivých látek, tak skutečně budeme mít bohužel jedny z nejhorších, nejznečištěnějších moří na světě, které budou trpět eh, opravdu mm, mm, rozsáhlým způsobem i do budoucna. Děkujeme. A děkuji nyní na minutu paní Gardíny. Děkuji, pane předsedající. Nemám moc času, takže mi dovolte, abych se zaměřila na několik málo věcí. Tento eh, sedmý eh, akční program pro životní prostředí by mohl být velmi užitečným nástrojem. Kromě toho se ale zakládá na vize budoucnosti, která znamená, že budeme mít eh, prosperující hospodářství a spoustu pracovních míst. A dále musíme prostřednictvím tohoto programu garantovat dodržování stávajících pravidel. A pokud máme řešit dnešní problémy v životním prostředí, tak musíme mít ekologickou politiku, která bude se opírat o vědecké důkazy, abychom měli absolutní ukazatele. Je potřeba vždy eh, měřit, jaký dopad naše kroky mají na životní prostředí. Takže mám pořád určité výhrady. Děkuji paní Gardiny. A teď kolega Perejo Rodriguez na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. První iniciativa, kterou jsem se zabýval tady v parlamentu, byla žádost na komisi, aby zajistila kontinuitu tohoto akčního programu. Někteří říkali, že sektorové politiky, které jsme měli, jsou dostačující, nicméně teď zbývají už jenom tři měsíce a my teď znovu žádáme komisi, aby vytvořila rámec pro tuto politiku, jakýsi referenční rámec, protože bez toho nemůžeme Eh, fungovat. Já jsem nedávno byl v Katalánsku a tam jsem mohl sledovat, jak recyklují chladničky. A bylo tam vidět, že, že recyklují podstatnou část eh, těchto zařízení a víme, že v budoucnosti chceme dospět ke stoprocentní recyklaci a pokud máme také naplnit naše cíle do roku 2020, potřebujeme takovýto akční plán a to, co nejdříve. Jsem také rád, že mohu říci, že tento program bude dostatečně financován. A chtěl bych odsoudit ty vlády členských států, které používají jako záminko krizi a úsporná opatření a snaží se seškrtat rozpočty na výzkum, protože to by nás mohlo v budoucnosti ohrozit. Krize a úspory nejsou eh, výmluvy Musíme mít ambiciozní politiku a zajistit proto dostatečné financování. Děkuji vám, pane Pereiro Rodriguezi. Omlouvám se, že jsem vás eh, přerušil. A teď Catch the Eye. Jako první má slovo kolegyně Antonesku. Děkuji, pane eh, předsedající, pane komisaři. My jsme velmi rádi, že iniciativa komise v podobě tohoto sedmého rámcového programu bude k dispozici v druhé části, druhé polovině roku. Je potřeba zahrnout eh, politiku životního prostředí do eh, všech našich strukturálních politik, musíme mít konsistentní strategii a tento program by měl být jakousi syntezí naší vize v oblasti životního prostředí. A dále musíme zajistit, aby schválená legislativa byla skutečně prováděna v praxi. A dále potřebujeme ukazatele v oblasti životního prostředí, které budou reflektovat realitu. Musíme rychle postoupit v oblasti rozmanitosti a musíme projevit také dostatek politické vůle a zajistit financování. Strategie do roku 2020 eh, v oblasti biologické rozmanitosti musí být součástí tohoto sedmého akčního plánu. Děkuji paní Antonesku a teď kolega Krote. Pane předsedo, eh, sedmý akční program pro životní prostředí se musí soustředit eh, také na účinnost eh, s ohledem na stroje. Já doufám, že to bude zohledněno tak, jak jsme to schválili ve výboru, že to tak schválíme také na plénu. Rio plus 20 doufám bude konferencí úspěšnou. Já se těším na to, co schválí tento týden ministři životního prostředí. Já si myslím, že bychom eh, program měli utvářet s ohledem na to, eh, k čemu dojde v Riu, protože je třeba zohledňovat mezinárodní dimenzi. Trvale udržitelné hospodářství, eh, k tomu musíme mít jasný přístup. Například u produkce aut od produkce až do konce životního cyklu. Je třeba hodnotit eh, eh, zátěž eh, z aut a já doufám, že něco takového bude možné učinit také prostřednictvím legislativy. Děkujeme panu Krotemu a nyní paní McGuinness na závěr ke HDI. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si myslím, že Jednou z nejdůležitějších součástí dnešní debaty je konflikt mezi dlouhodobými cíly a krátkodobými obavami našich občanů. Když hovoříme o udržitelné produkci, spotřebě, tak v podstatě nedostatečně zdůrazňujeme tu udržitelnost, když jsme hovořili o rozpravě například, která se dotýkala pracovních míst, zaměstnanosti, to je rozprava, která je důležitá pro tolik našich občanů a vidíme, že udržitelnost není součástí této debaty a právě proto bychom měli přesvědčit naše občany, že toto bude samozřejmě zahrnuto i do zvýšení pracovních míst, pokud budeme přijímat právě nebo přijmeme tuto agendu, která se týká efektivnosti, účinnosti zdrojů a udržitelnosti. A poslední záležitost, když hovoříme o implementaci stávající legislativy, myslím si, že je to samozřejmě zásadní, ovšem musí dojít k její revizi. Máme zde eh, to, že bychom rozšířili například mm, mm, že bychom pokryli i legislativu, která se týká vody nebo křížového plnění. Samozřejmě víme, že některé záležitosti budou mít dopad i na zemědělství, ovšem jsou to věci, které musíme v rámci reformy prodiskutovat rovněž. Děkuji paní McGuinness. Tímto končíme Catch the Eye a slovo dostává pan komisař Potočník. Thank you. And... Děkuji za slovo, pane předsedo, a rád bych poděkoval všem za podporu. Dovolte, abych objasnil jednu věc. Pro mě ta otázka toho, zda budeme nebo nebudeme mít tento sedmý akční program pro životní prostředí, taková otázka pro mě neexistuje, protože já jsem byl vždycky zastáncem této eh, záležitosti. Je to něco, co, k čemu jsme se zavázali. I proto zde máme zprávu o stávajícím šestém akčním programu a samozřejmě, že se z toho snažíme poučit, to je logické. Čili i když budeme potřebovat nějaký čas mezi tím šestým a sedmým, akčním programem pro životní prostředí, rád bych vám řekl to, že vám nasloucháme a že již realizujeme mnoho věcí, které zdůrazňujete, i když v letošním roce například budeme mít velice komplexní návrh o vodě, tak rovněž se budeme zaměřovat na ostatní problematické věci, fosfor a tak dále. V posledních dvou letech mnoho záležitostí, které se týkaly biodiverzity, například nebo jiných oblastí, eh, účinnost zdrojů, to vše jsme analyzovali, snažíme se o aktivní přístup a zároveň chápeme to, že potřebujeme koherentní rámec, dlouhodobý rámec, rámci, které, na kterém jsme se všichni domluvili a na základě kterého budeme fungovat dál. Další věc. Já si myslím, že jsme se přiblížili nějakému pochopení určitého tvaru, obsahu tohoto sedmého akčního programu po tomto týdnu, protože na počátku týdne jsme na neformální radě v Dánsku diskutovali tuto problematiku dnes o tom hovoříme zde v parlamentu a já si myslím, že v podstatě jdeme stejným směrem a to společné pochopení toho, co by tento akční program měl zahrnovat, co by měl řešit, jakým způsobem by měl být um, konstruován, tak to si myslím, že um, pokračuje správným směrem. Ano, veřejné konzultace budou probíhat i mm, nadále až do května očekáme eh, vstupy i z této oblasti. Je zde určité dilema, ano, zelený růst na jedné straně, na druhé straně takzvaný hnědý růst. My v podstatě bychom nemuseli hovořit o zeleném růstu, pokud by všechno fungovalo a pokud by takzvaný hnědý růst nebyl problematický. Ovšem tento růst prostě má určité hranice, pokud jde o kapacitu růstu a právě proto mnoho uh, Eh, podniků to chápe a dochází k posunu v jejich aktivitách. Čili pokud nevezmeme v potaz některé eh, dopady, eh, které budeme teda dopadná na, na vodu, na ekosystém, řeky, oceány a tak dále, tak prostě pokud to, hm, tak bychom zabrzdili náš vlastní vývoj, pokud to nevezmeme v potaz. Právě proto je zelená ekonomika logická. Je to hm, něco, čemu se nesmíme vyhnout, protože pokud budeme pokračovat business as usual, tak prostě tak jak věci stojí, tak budeme v roce 2020 potřebovat 50 více vody, než vůbec máme k dispozici, mm, nebo které jsou k dispozici na planety. To je prostě něco, co nemůže nikdy fungovat. Hovoříte zde o indikátorech, nejenom používání HDP, souhlasím s vámi, to, co neměříme, tak to prostě nebereme někdy v potaz. To je jasné, když tvoříme politiky, když připravujeme rozhodnutí, tak to je si myslím jasné a právě proto eh, na to nesmíme zapomínat. Na závěr, stávající situace je zásadním způsobem odlišná od situace před deseti lety, kdy jsme hovořili, kdy jsme přijímali šestý akční program pro životní prostředí. Samozřejmě máme o mnoho více legislativy k dispozici, ovšem zároveň chápeme ty výzvy, které z toho vyplynuly. Některé věci v současné době jsou mnohem jasnější než před desetiletím a jsou součástí rozhodnutí, které bude muset zakomponovat do sedmého akčního programu pro životní prostředí. Jasné, že klimat, biodiverzita, zdroje, že to všechno budou naše priority. Nadále ovšem neměli bychom duplikovat eh, tyto toto úsilí. Měli bychom se zaměřit, měli bychom se snažit o syntézu, o dlouhodobé vize, o dlouhodobý pohled. Vyslechl jsem si mnoho poznámek z vaší strany, věnovat pozornost urbání oblasti, v zdravotnictví, chemikály, eh, ovzduší, všechny mezinárodní dimenze a tak dále. To s tím vším nelze než souhlasit. Ovšem, náš hlavní cíl by měl být zaměřen na dvě oblasti. Jednak je to realizace, implementace toho, co již máme k dispozici, nebo pokud jde o legislativu, kde ještě, řekněme, jsme pozadu, pokud to, na čem jsme se domluvili, není bude implementovat, tak prostě pro přírodu neuděláme nic. A vy, jakožto legislativní orgán by měl, byste měli trvat na tom, aby to, čemu dáte požehnání, bylo nakonec realizováno v praxi. Tomu budu věnovat velikou pozornost. A druhá věc je integrace. Někteří tomu hovoří soudržnost nebo koherence a tak dále. Já si myslím, že je zásadní, aby všechny naše politiky zajistili to, aby jsme žili ve světě, který je vzájemně propojen. Jsme si vědomi toho, že jsme na sobě závislí. A samozřejmě, že v následujícím návrhu pro víceletý finanční program, musíme věnovat dostatečnou pozornost otázkám, o kterých jsme dnes debatovali. Ještě jednou bych vám rád poděkoval za tuto rozpravu, především zpravodaji, panu Lajnenovi. Já si myslím, že jsme na správné cestě, správným směrem. Děkuji. Mnohokrát děkujeme panu komisaři Potočníkovi. Na závěr dostane slovo ještě zpravodaj na dvě minuty pan Jo Leinen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 Ano, diskuse ukázala, že v Evropském parlamentu existuje konsenzus pro eh, sedmý akční program pro životní prostředí. Já děkuji všem stínovým zpravodajům, kteří mi pomohli dosáhnout tohoto konsenzu. Děkuji také komisaři Potočníkovi, který eh, převzal iniciativu v komisi, protože eh, ne každý chtěl sedmý akční program pro životní prostředí. Někteří byli proti. Po rozpravě v Evropském parlamentu a také na radě vidíme, jak eh, přínosný může být sedmý akční program. Může představovat určitou syntézu všech cílů, všech růž, různých strategií, eh, které jsme doposud vypracovali. Tato syntéza a která znamená to, že eh, je potřeba snižovat emise a dopad na životní prostředí v EU, to je to hlavní v rámci sedmého akčního programu. Myslím, že musíme také představit určité požadavky na ministry financí a hospodářství. Já doufám, že při hlasování nedojde k oslabení zprávy. Potřebujeme apelovat na ekologizaci daňové politiky a hospodářské politiky, protože politika životního prostředí sama nemůže dosáhnout trvalé udržitelnosti. Myslím, že to zde zaznělo i Eh, z úst kolegů. Eh, strategie životního prostředí se musí odrážet eh, ve finanční strategii. My nyní hovoříme o finančním plánování do roku 2020. Komise navrhla 20 rezervovat na boji proti klimatickým změnám a na ekologická opatření. Já si myslím, že by to mohlo být ještě více. Není možné, aby 80 šlo proti životního, životnímu prostředí a jenom 20 šlo na ochranu životního prostředí. Myslím, že tato eh, rozprava byla velice důležitá a zajímavá. My se, pane komisaři, těšíme na, na, na váš návrh, který bude, doufejme, konkrétní a doufejme, že celý program potom bude ambiciozní. Mnohokrát děkujeme kolegovi Lajnenovi, tímto končí rozprava, hlasovat se bude ve 12 hodin a do 12 hodin je schůze přerušena.